12 hodin. Eh, vše je zveřejněno a také to najdete na webových stránkách Evropského parlamentu. Všem kolegyním a kolegům přeji šťastnou cestu domů a příjemnou dobrou noc. Tímto zasedání končím.